A u konce hlasování proběhne zítra eh, v poledne. A nyní se dostáváme k jednominutovým proslovům. A jako první paní eh, Videlevská za EPP. A omlouvám se za eh, špatné z vytvoření vašeho jména. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Co se týče stejných platů eh, žen a mužů za stejnou práci, je to velice důležité, abychom bojovali proti diskriminaci. Muži a ženy musí mít stejné podmínky za vykonávání stejné práce. Když se podíváme na římskou umluvu, tak eh, tam se několikrát zmiňuje, že musíme bojovat proti tomuto negativnímu fenoménu. Nicméně stále přetrvávají velké rozdíly. Když se podíváme na evropský průměr, tak 7,5% eh, poukazuje na to, že eh, to není ideální situace. Celá řada členských států tvrdí, že bude bojovat proti těmto neblahým vlivům, ale musíme odvést ještě velký kus práce. Musíme vyvinout velký tlak na členské státy, aby vytvořili mnohem efektivnější politiky v této oblasti. Musíme také prosazovat dobré praktiky a myslím si, že do roku 2013 Evropská komise eh, by měla vysvětlit eh, tuto špatnou, nedostatečnou aplikaci našich vlastních ustanovení, které se týkají rovného platu za stejnou práci. Děkuji vám. A nyní paní Věra. Děkuji, pane předsedo. Na tomto plenárním zasedání, které následuje po Mezinárodním dni žen, chci zdůraznit, že v rámcovém programu pro výzkum jsme poprvé začlenili článek, který se týká rovnosti žen a mužů a s tím bychom měli být velice spokojeni. Umožňuje nám to přiblížit se k horizontu 2020 prostřednictvím různých opatření. E, v tuto chvíli e, pouze 30 žen se po doktorantském studiu skutečně věnuje výzkumu. To je situace, kterou bychom se měli pokusit změnit. Je v našem zájmu, abychom toho dosáhli. E, je to v zájmu celé Evropské unie využít celý lidský kapitál, který máme a podpořit tak produktivitu. Bez rovnosti nedosáhneme dostatečné efektivity. Žádám, aby naše společnost byla mm, spravedlivější a inkluzivnější. Myslím si, že když zlepšíme zapojení žen ve výzkumu, tak se přiblížíme cílům Evropské strategie pro rok 2020. Děkuji. Děkuji vám a slovo nyní dostává paní Miranda za zelené. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Ehm, situace je obtížná. Evropská komise musí předložit alternativu také pro stavbu lodí. Současný systém totiž není možný. Jde o produktivní činnost 5 eh, Týká se to tedy 5% eh, celého odvětví a z desítek tisíc pracovních míst stavba lodí eh, v Galicii a v dalších eh, oblastech jsou, je to ohrožené, eh, je na to navázano, navázáno dalších 300 tisíc pracovních míst, která jsou ohrožena. Budeme-li pokračovat v čekání ve vyčkávací taktice, bude to znamenat další ránu pro zaměstnanost v naší zemi. Z tohoto důvodu Eh, vyzývám, aby Evropská komise okamžitě zareagovala na otázky které se vznášení a dát k dispozici nový daňový systém pro tento sektor. Děkuji vám. Slovo pan Nuta. Eh, děkuji vám, pane eh, předsedo. Komise se snaží znovu eh, definovat pro HDTV eh, a eh, jedná se o megatrony. Proč? Protože to znamená, že jsou to jakási zadní dvířka proti konkurenci. Dá se říci, že v roce 2009 Eh, že Megatrox je daleko nebezpečnější než standardní HTV a eh, teprve v únoru byla dokončeny veřejné debaty. A to znamená, že dnes, eh, respektive v brzké době se umožní tomu, že budou povoleny daleko větší nákladní vozidla ale otázka je, eh, kolik investic si to eh, vyžádá do mostů, které na to nejsou připraveny. Vidíme, eh, jakou velkou moc tady má nevolená Evropská komise a ovlivňuje firmy a lidi po celých britských ostrovech. Děkuji vám. Slovo má nyní pan Tusa. Děkuji. Já se eh, domnívám, že se nám tady nedaří eh, naplnit eh, potřeby běžných občanů, například nezaměstnaných v Evropské unii. Pokud jde o ženy a mladé lidi, u nich je nezaměstnanost mnohem větší, až 50% v Řecku nebo ve Španělsku. 23% je naše nezaměstnanost, je to více než 1 milion lidí a prakticky ta situace ještě horší. Vláda naslouchá trojce, eh, provádí obrovské mm, škrty v důchodech, došlo eh, k poklesu mm, průměrných mest u mladých lidí o 33%, škrtá se na dětských přídavcích a tak podobně to vše eh, má dopad na eh, lidi s nižšími příjmy, na mladé lidi, kteří opouštějí naši zemi, dokonce i Evropu, jenom proto, aby přežili. Řada z nich pobírá plat eh, ze kterého nedokážou vyžít. Nutí je to k opuštění jejich eh, rodné země, která je vyčerpána chudobou a nezaměstnaností. Za těchto okolností potřebujeme novou formu organizace na podporu pracovníků, tak abychom jim v této situaci pomohli. Vladim Tudor. Děkuji vám a slovo má pan Kornelio Vadim Tudor. Děkuji. Dámy a pánové, na zasedání politického byra bolševických stran eh, v roce 1923 Stalin řekl, co je důležité. Není důležité, jak eh, lidé hlasují, ale je důležité, kdo hlasy počítá. Je to neuvěřitelné, ale stále aktuálně Máme mafie v oblasti drog, eh, zbraní, máme mafie v bankách a zároveň máme také mafii v oblasti průzkumu veřejného mínění. Jsem sociolog a mohu dokázat, že v Rumunsku eh, situace má skutečně nedozírné rozměry. Když se podíváme na průzkum veřejného mínění, tak v podstatě dochází k ohromnému falšování. Stojí to desítky tisíce euro. A tyto falešné výsledky eh, otevírají cestu eh, volebním podvodům je důležité, abychom v Evropě uplatňovali přísnou kontrolu eh, trhu průzkumu veřejného mínění a to na celoevropské úrovni. Nemůžeme hovořit o demokracii, o svobodných volbách, pokud eh, dochází k volebním podvodům. Děkuji vám. A nyní má slovo Pietro Konstantin Luhan. Mai ales în această perioadă de dificultăți economice, problemele pe care le traversăm. Máme velké ekonomické problémy a tyto problémy mají jednak eh, páry, jednak eh, rodiny. Dochází velice často za takové situace také eh, k násilí v rodinách. Je důležité, abychom bojovali proti takovémuto násilí, které se dostává eh, do oblasti rodiny. Máme nebo musíme mít mnohem jasnější, účinnější programy, které budou předcházet takovýmto násilným eh, situacím. Oběti nejčastěji eh, jsou ženy, mladí lidé, děti a ti všichni musí být také náležitě ochráněni. Operační programy finanční členských států Například eh, program DAFNE Direct musí pokračovat a musí také poskytnout finanční podporu takovým projektům, které chtějí bojovat proti domácímu násilí. Žijeme v období, které přináší ohromné výzvy. Někteří lidé mají skutečné životní problémy, takže tuto pomoc musíme konsolidovat na národní evropské úrovni. Děkuji vám. Slovo má nyní paní Dančela. Rumunsko, podobně jako jiné členské státy, eh, v polovině února se dostala do velkého problému. Měli jsme velké sněhové srážky, velké mrazy a celá řada oblastí, okresů v Rumunsku se dostala do velice obtížných situací. Například eh, v oblasti Vrancea více než 44 tisíce čtverečních metrů eh, zamrzlo a došlo k ohromným škodám. Ve stávající legislativě nemáme žádné ustanovení, které by se týkalo očkodnění eh, ztrát v případě zemědělců, kteří pěstují zeleninu. Je důležité, aby Výkonné složky Evropské unie brali v úvahu takovéto situace a našli řešení pro tyto výrobce, aby jim nahradili škodu a aby se věnovali této činnosti. Je to nesmírně důležité pro producenty, ale i pro spotřebitele, kteří budou stát před nedostatkem zeleniny a také budou muset platit vysoké ceny. Děkuji vám. Slovo má nyní pan Christo Gelos za zelené. Děkuji. V nedávné eh, době jsme diskutovali zprávu o rovnosti žen a mužů. Chtěl bych říci, že během eh, této eh, diskuse jsme mluvili o zlepšování situace žen ale přitom jsme udělali v Řecku krok zpět. Velmi jsme se vzdálili cílům, o kterých tady eh, hovoříme. Trpíme obrovskou nezaměstnaností, která eh, postihuje muže, ale především ženy. Ženy eh, trpí nejvíce nezaměstnaností, protože měly těžší výchozí pozici. ženy eh, měly nižší zaměstnanost již dříve, teď se jich eh, více dotýkají také platové škrty, protože propad mezi platy mužů a žen je až 20 Řecká krize nás postihuje eh, velice významně a proto potřebujeme opatření, která situaci zlepší, zejména v oblasti sociální soudržnosti. Budeme potřebovat konkrétní opatření a konkrétní politiky. Děkuji vám. Slovo má nyní Ines Zuber. Děkuji, pane předsedo. Dohoda mezi ECB, eh, e Portugalskou bankou MMF a komisí eh, se eh, poslední dobou jasně vybarvuje. To agresivní pakt proti portugalským občanům. Žijeme v obrovských hospodářských potížích, které začaly v prvním pololetí roku 2011. Ztratili jsme více než 157 tisíc pracovních míst, mnoho podniků zkrachovalo. Nezaměstnanost je 20,3%, více než polovina obyvatelstva žije na hranici chudoby. Eh, v zemi se nerovným způsobem eh, rozděluje bohatství, řada pracovníků má nejistá pracovní místa, dochází k privatizaci energetických podniků, elektrárenských podniků, dochází ke škrtům ve zdravotnictví. Tato opatření eh, mají dopad na zvyšující se úmrtnost eh, dětí v Portugalsku. Společně eh, s takzvanými socialistickými stranami toto umožňuje portugalská vláda. Produktivita v zemi je velice nízká, potřebujeme skutečně distributivní, spravedlivě distributivní reformu. Melour, Děkuji vám. Slovo má nyní pan Nuno Melo. Eh, Děkuji, pane předsedo. Portugalsko eh, skutečně prochází obdobím těžkého sucha. 30 našeho území je velice vysušené a to má samozřejmě dopad na zemědělce, prodražuje se krmivo dobytek, prodražuje, prodražují se energetické náklady pro výrobce obilí a dalších eh, komodit. Žádáme o solidaritu Eh, situace je obtížná a teď je třeba skutečně pomoci zemědělcům v mé zemi. Proč se tím evropské instituce nezabývají? Samozřejmě, že to má souvislost se změnou klimatu a s vlivem na jižní křídlo Evropy. Děkuji vám a slovo má nyní pan Janěv. Gracias, gracias, presidente. Děkuji, pane předsedo. Včera bylo osmé výročí největšího největšího eh, teroristického atentátu v Evropě v Madridu. Eh, zahnilo tam 2000 eh, lidí a byly tisíce zraněných. Byla to těžká rána pro celé Španělsko. Po osmi letech si připomínáme toto výročí. Viníci sice byli chyceni a odsouzeni, ale poněkud jiným způsobem, než jak to bylo eh, dříve v Londýně a v Novém Jorku. Chtěl bych připomenout na tuto věc, poněvadž eh, zde je jedna osoba, která symbolizuje eh, důstojnost eh, těchto obětí. Filan Machon bylo mu 20 let, z, byl tedy nezvěcný a nyní se chystá tedy setkání těchto postižených rodin. Bylo by dobré ho s ním, spolu s nimi usít. Děkujeme. A nyní pan eh, Komucakos. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Restrukturalizace dluhu a výměna státních dluhopisů proběhla v Řecku. Dochází k tomu, abychom vytvořili určitý prostor, abychom se nadechli v rámci maratonu, který nás ještě čeká, protože lidé skutečně musí vyvnout ohromné úsilí, musí učinit velké oběti. Řecko prochází ohromnou recesí, máme nesmírnou úroveň nezaměstnanosti a dochází k tomu, že celá řada podniků krachuje. Řecko potřebuje oázu, oázu rozvoje. Ale myslím si, že v tuto chvíli stojíme před experimentem Eh, velkých úsporných opatření. Musíme ovšem také zajistit růst. Potřebujeme nové nápady, novou Evropskou rozvojovou banku. To by byl, myslím, dobrý nápad. A má politická strana spolu s německou kancelářskou si myslí, že musíme tuto myšlenku podpořit. Tuto myšlenku by měl podpořit Evropský parlament. Děkuji vám. Slovo má pan Kuskieri. Děkuji, pane předsedo. Já eh, chci Uh, odkázat na zprávu číslo 212 v úředního věstníku, kde se hovoří o státní pomoci uh, Národní letecké společnosti na Martě. Tato letecká společnost sníží svou kapacitu 20 a uzavře některé uh, ziskové linky, což může být samozřejmě v neprospěch cestovního ruchu na Maltě. Celá řada občanů se obává budoucnosti, protože cestovní ruch produkuje 25 HDP a zaměstnává zhruba 40 tisíc lidí. Evropská komise předpokládá snížení o 1300 eh, pracovních míst, ale eh, to jsou ehm, nesprávná čísla. Řešení krize by neměl být útlak pracovníků stále propojení Malty s dalšími destinacemi je naprosto zásadní pro podporu cestovního ruchu a naší ekonomiky a pro udržení pracovních míst a vznik nových pracovních příležitostí na Maltě. Děkuji vám. Nyní pan Krosby. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Když se podíváme na poslední informace z Evropy, tak se musíme také podívat eh, na pana Wildrese v Holandsku, který vytvořil webovou stránku a vyzývá eh, spoluobčany, aby podali stížnosti proti cizincům. Jedná se především o Poláky, kteří je legálně pracují v Nizozemí a dochází k obvinování, že právě polští občané zabírají pracovní místa holanděnům. A tito polští občané v podstatě vytvářejí 0,3 HDP, což jsou eh, miliony euro. Celá řada zahraničních velvyslanectví zasáhla eh, do situace, vyzývají ehm, pana Wilderse, aby změnil tento přístup a myslím si, že i premiér musí zasáhnout, protože premiér se distancuje od eh, této aktivity. Děkuji. Nyní pan Pereira Rodríguez. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, chtěl parlament a komisi upozornit na vliv, eh, které mají úsporná opatření na některé členské země, zejména na Španělsko. Zde tedy Eh, pokud se týče zdravotnictví, což eh, je zodpovědnost a to autonomních oblastí, tak zde jsme v eh, mém volebního okrsku viděli, že se škrty dotkly například výzkumu, pokud se týče diagnostiky in vitro, což je způsob, jak diagnostikovat eh, vzácné choroby. Jestliže se bude škrtat právě zde, tak to je nelidské. Evropská unie by měla vyslovit určité doporučení, ačkoliv jde o věc, která spadá do kompetence členských zemí. Tím se evropským občanům upírá právo na zdraví. Děkuji vám. Nyní slovo dostala paní Nevedělová. Děkuji vám. Jsem ráda, že je mezi námi paní komisařka Vasiliu, která se je zodpovědná za vzdělávání mládeže, protože chci hovořit o nezaměstnosti mladých. To je problém dneška, o kterém hovořil už i pan předseda komise Barroso a hovořil tedy o speciálních prostředcích, které budou vyčleny právě na boji s nezaměstnaností mládeže. Já si myslím, že klíčem k úspěchu je ovšem reforma vzdělávacího systému v celé EU a větší podpora odbornému vzdělávání. Komise k tomu konečně přistoupila a je to převládající názor. Chybí mi ovšem jedna věc a to je koncepce, která v Evropské unii chybí Měli bychom se zamyslet nad tím, co jako Evropská unie budeme potřebovat. Nejde jen o pracovní místa a dovednosti, ale chtělo by to reálnou debatu o budoucím směřování Evropské unie, aby spolupracovali také lidé, kteří jsou zodpovědní za vzdělání, za zaměstnanost, za hospodářství a tak dále, abychom prostě věděli, jaké mladé lidi, jaké vzdělání pro ně budeme potřebovat, tak abychom vyřešili uh, problémy, které v minulosti řešeny nebyly. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, cred în necesitatea protejării drepturilor. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Je důležité, abychom chránili vlastníky duševního vlastnictví, ale myslím si, že akta není nástrojem, který by byl adekvátní, aby mohl dosáhnout tohoto síle. Tento text je velice vágně a může být různě interpretován a může docházet k porušování základních občanských práv. Evropský soudní dvůr má přeskoumat tento text a myslím si, že máme i další důvody e, znepokojení a měli bychom hlasovat proti akta. Eh, účinnost akta je velice zužená, zaměřuje se především na falšování. E, například e, některé, především rozvojové země, jsou vyloučeny z působnosti této smlouvy. E, někteří mají povinnosti přijmout, ovšem nebudou podléhat této akci. Například, když se podíváme na VTO a na jiné organizace a myslím si, že akta naopak bude škodit těmto mezinárodním organizacím. Děkuji, pan Tabajdi. Děkuji vám za udělení slova, které mi uděláte poprvé jako předseda. Je tady jedna důležitá evropská otázka, a sice zda je možné trestat členské země eh, tím, že se jim odmítnou prostředky eh, z kohezních fondů, eh, zejména tedy v situaci se jim nedaří. Jenomže ono se to týká také obcí, občanů a tak dále. A to znamená, že takovéto sankce jsou nespravedlivé. Podle mě není správné, že zhruba 500 milionů eur eh, bylo škrtnuto, které tedy měly být eh, dány k dispozici Maďarsku. Zajímá mě, jestli podobně bude potrestáno eh, třeba Španělsko. Já doufám, že komise má na všechny stejný metr. Já nejsem tedy eh, nějakým přímluvcem trestání Španělska, to určitě ne, ale já si domyslím, že zítřejší zasedání ministrů to nevyřeší lépe než dříve komise. Děkuji. Další řečníce. Děkuji vám. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, je tady jenom eh, jedna minuta, které, ve které chci upozornit na rovníkovou Gineu. Je to země, eh, kde od roku 79 eh, panuje diktatura a kde jsou pro následování vůdci jediné demokratické strany. 9. března to byl měsíc od zatčení Veceslava Masovo bez důkazů a mezinárodní společenství eh, tedy by je na poplach. Ani oni, ani UNESCO nemohou akceptovat eh, cenu, která nese jméno diktátora. Toto je past, eh, která tady jde o to, aby Eh, diktátor vypadal lépe v očích světa. Eh, je v této zemi 20% úmrtnost dětí eh, do pěti let. Já myslím, že tady by bylo třeba opravdu zasáhnout a osvobodit nespravedlivě stíhaného vězně. Děkuji paní Kostelo. Thank you, Chairperson. Děkuji, pane předsedo. Já chci vyzvat komisi, aby zjistila, zda je možné se vypořádat s pouličným prodejem léků na předpis. Jsou to léky, které jsou v Irsku na předpis, ale jsou k nám dovezeny především z východní eh, Evropy nejrůznějšími gengy a prodávají se na dublinských ulicích. Je to skutečně znepokojivá situace, eh, kdy se prodávají eh, léky jako zapatlon pro léčbu nespavosti, pacientům eh, v Irsku bez řádného eh, předpisu. Není pochyb eh, o tom, že to prohlubuje krizovou situaci v Irsku. Já se domnívám, že komise by měla vyšetřit, zda kroky na evropské úrovni mohou pomoci vyřešit problém s tímto prodejem léků na předpis v Irsku. Měli bychom zvážit minimální evropská pravidla pro léky na předpis a pro volně prodejné léky. Děkuji. Děkuji vám. Paní Sařbo má slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Polovina rumunských obyvatel žije na Prahu chudoby a prezident sdělil občanům, že se musou, musí rozhodnout buď budou mít eh, vyšší platy, anebo budou více přispívat do sociálního zabezpečení. Ale občané vědí, že veřejná zpráva je naprosto skorumpovaná. Je to velká daňová zátěž, a je to zátěž, kterou také uvalují v podstatě nezákonné organizace. A pokud eh, se zřekneme těch úsporných opatření, eh, která musíme uplatnit, tak musíme především vytvořit eh, pracovní místa a rozvoj, protože jinak lidé budou skutečně žít pod Prahem chudoby. Děkuji vám. A Nyní se dostáváme k dalšímu bodu na eh, pořadu jednání. Jde o zprávu pana Svena Gigolda eh, pod názvem Stat